nám rozeslal podle článku 231 eh, nám rozšířil, nám rozeslal opravu eh, podle požadavku jednoho, eh, podle požadavku plenárního zasedání a nebude-li do konce dnešního dne námitek, bude to zapracováno a takto zveřejněno. Jako další bod je zpráva kolegy Weidenhotzla,